Allora. Buonasera, già abbiamo Dobré odpoledne, už jsme zahájili tedy s menším spožením. Chci všechny přítomné přivítat, všechny členy našeho výboru a také především tři kandidáty Zahájíme prvním bodem, který máme na pořadu jednání, to je schválení dnešního programu. Nemáte-li nábytek, budeme jej považovat za přijatý. Přejdu k vysvětlení postupu, kterým se budeme řídit při této schůzi našeho výboru. Tato schůze je otevřena všem poslancům Evropského parlamentu podle článku 204 jednacího řádu. Petiční výbor obdržel šest kandidatur na veřejného ochránce práv. Jen tři byly prohlášeny za přístup, přípustné podle pravidel tohoto postupu, proto dnes přikročíme ke slyšení těchto tří přípustných kandidátů. Ti budou vyslechnuti podle eh, abecedního pořadí. Jako první pan Vittorio Botoli, eh, pan Nikiforos Diamanduros a jako poslední pan Pierre Monet. Každý kandidát bude mít hodinu v jejímž průběhu bude předkládat svou kandidaturu a odpovídat na dotazy poslanců. Po první čtvrt hodině, která bude věnována úvodu ze strany každého jednotlivého kandidáta, bude zahájeno první kolo dotazů. Předám slovo kolegům, a to podle Dontova systému. Následně 15 minut bude eh, pokračovat postup Catch the Eye, tedy pro eh, nezapsané řečníky. Na webové stránce našeho výboru naleznete veškeré informace týkající se našeho postupu. Najdete tam také životopis našich kandidátů i kandidátů, kteří nebyli tedy připuštěni ke slyšení. Eh, byli zde i uveřejněny dotazy a odpovědi těchto tří kandidátů. Takže můžeme zahájit toto slyšení už eh, s určitou výhodou. Už máme určité informace, které nám eh, díky tomuto předběžnému postupu kandidáti o sobě dali. Na konci dnešních slyšení výbor se píše stanovisko, které bude předáno předsednictvu parlamentu a bude následovat další etapa. Bude tedy naplánováno eh, zvolení eh, Evropského veřejného ochránce práv. Pokud teď nemáte žádné výhrady, zahájím slyšení a Požádám prvního z kandidátů, a to pana Vittoria Bottoliho, aby se ujal slova. Non c'è. <laughs> sì, sì. Sarà per ar- Ještě tu není. Ne, nevzdal se kandidatury, do, dojde za chviličku. Benvenuto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 Pan Botoli bude mít tedy 15 minut, po které může uvádět svou kandidaturu, představovat svou kandidaturu. Budou následovat dotazy členů výboru. A slovo má pan Botoli. Honorable President. Honorable member. Vážená paní předsedkyně, vážení členo, členové petičního výboru. V prvé řadě bych rád vyjádřil díky za to, že jste mi dali možnost zde vystoupit. Po předběžném výběru jsem byl vyzván, abych před vás předstoupil. Tento můj úvod je jakýmsi mým prvotním záměrem. Já jsem ze zkušenosti zjistil, že debata je nejúčinnější způsob, jak elaborovat na jednotlivých tématech, která vy vyberete. Je to nejlepší způsob, jak vybrat osobu, která před vás předstupuje. A je to rovněž také nejlepší způsob, jak se dál zamyslet nad dalšími tématy, která přicházejí v úvahu. Máme zde určité poučení, které plyne z historie lidských práv. Já to často říkám studentům. A vy jako poslanci Evropského parlamentu a členové tohoto výboru jste těmi, kteří dobře znají formy eh, soudní ochrany lidských práv, která představuje nezávislé a jednoduše dostupné řízení státní zprávy a veřejné zprávy. Máte před sebou můj životopis, mé zkušenosti a nyní před vás přestupuji, což znamená, že vás můj životopis zaujal. Máte-li další požadavky na vysvětlení, jsem k dispozici a budu reagovat. Já jsem některé konkrétní dotazy již zodpověděl písemně. Máte k dispozici mé odpovědi, tam se objevují mé priority, které se týkají toho, jak zlepšit výkon Evropského ochránce práv a jak zviditelnit jeho práci. Existuje zde však zásadní pojem, který je potřeba znovu opakovat. Formální uznání lidských práv je něco, co se objevuje ve všech ústavách členských států. Nicméně to není dost na to, aby se zaručila takováto práva. Jde o to, že ochrana lidských práv a já zde hovořím o záruce ve formě veřejného ochránce práv. Není záležitost, která by byla stejná ve všech členských státech nebo ve všech regionech. V některých regionech je určitá diskriminace mezi státy a regiony. V průběhu posledního jednání představil eh, Evropský ochránce práv určité obavy. V řadě regionů, v řadě zemí, členských zemí Evropské unie, dochází k tomu, že ze zákona vypadl pojem veřejného ochránce práv. Jinde to bylo podřazeno pod jinou roli. Jinde to zase bylo omezeno vzhledem k finančním a jiným omezením týkající se zdrojů. A ve světle těchto jevů je potřeba zodpovědět dva dotazy. Za prvé, co je příčinou tohoto negativního trendu? Za druhé se musíme ptát, co musí dělat evropský ochránce práv pokud jde o první problém, příčiny toho, co se děje, jsou jasné každému, kdo se pohybuje na poli lidských práv a má každodenní kontakt s veřejnou zprávou. Je potřeba si uvědomit, že parlament a místní a regionální samozpráva jsou strukturou osob, které musí vykonávat to, co je potřeba vykonávat v zájmu toho, aby byla řízena země a aby prosperovala. Nicméně tyto struktury mohou být svrchovaným, soběstačným organismem. A to nejenom v omezených oblastech, ale mohou si zaujmout určitý pocit eh, univerzality. Mají být naopak nástrojem pro lidi a mají působit v zájmu rozvoje těchto struktur. A zdá se, že není možné plnit ty základní úkoly, což je plnit přenesené úkoly a pravomoci v zájmu základních zájmů. Pokud jde o druhý bod, je třeba nalézt nápravu. V podstatě je zcela zjevné, že občané Evropské unie nemohou čelit diskriminaci, protože mají jedno společné, společného jmenovatele a to je občanství. Proto je třeba, aby orgány a instituce, které pojednávají na poli lidských práv, konaly v zájmu jejich ochrany. A je tedy na veřejném ochránce práv, aby toto zajišťoval a aby byl určitým místem, kam je možné se obrátit, aby byl dostatečně viditelný. Pokud dochází ke zjevné diskriminaci, bude účinnější postupovat ve shodě s parlamentem a konkrétně s tímto výborem. Já jsem si vědom toho, že po deseti letech práce pro lidi v mém regionu a v mé zemi je moje nasazení poskytovat účinné služby se vší energií bude ještě silnější. V této chvíli před námi stojí různé výzvy, nicméně rovněž také příležitosti. A ochrana lidských je, práv je zásadní v zájmu další evropské integrace. Vážená paní předsedkyně, já uzavřu své vystoupení. Nicméně domnívám se, že řada dalších důležitých témat vyplyne dále z vašich dotazů a můžeme se jim věnovat podrobněji. Mimochodem, paní předsedkyně, rád bych požádal, abych mohl používat svůj rodný jazyk. Je to důležité téma citlivé povahy a proto v průběhu tohoto slyšení je potřeba se vyhnout riziku nesprávného pochopení. A z úcty k vám chci tedy zajistit, abych se mohl vyjadřovat eh, co možná nejlépe. Děkuji. Děkujeme, pane Botoli, za váš úvod. Samozřejmě, že smíte odpovídat na dotazy v italštině. Zahajujeme tedy tento dialog a, a to dotazy kolegů, kteří dostanou dvě minuty řečnické doby, každý, podle naší dohody. Jako první promluví pan Gruny, prosím. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den, pane Botoli. Mé otázky. Zajímalo by mě, jaké budou priority budoucího veřejného ochránce práv během dalšího mandátu. Potom, jak můžou být vylepšeny eh, funkce nebo fungování veřejného ochránce práv a jestli to přinese nějakou změnu statutu veřejného ochránce práv jak vylepšit služby institucí evropskému občanovi vzhledem ke jejich roli a zodpovědnosti tak, jak je definována ve smlouvách? A jaké jsou mezery nebo nedostatky, které pozorujete ve fungování těchto institucí a jakým způsobem chcete konkrétně realizovat váš projekt? Jak eh, plánujete spolupracovat eh, s výborem PETY a jakým způsobem chcete spolupracovat s ostatními institucemi? To jsou mé otázky. Děkuji. Grazie, onorevole Gruni. Děkuji vám, paní Gruni. Paní Busner jako další. Signora prezidente. Děkuji vám. Vážený kandidáte, Moje otázka zní takto. Co byste navrhoval, aby se sjednotily vztahy mezi evropským ochráncem práv a veřejnými ochránci práv v členských zemích? Grazie, l'onorevole Hankis. Děkuji, Hankis.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 Řada evropských občanů má dojem, že lidská práva jsou určitým segmentem, že jsou to hlavně práva národnostních menšin, etnických menšin. Hlavně na to se to soustředí. Tato práva jsou často marginalizována. A to je možná ten důvod. My nechceme se dostat do konfliktu. Řada lidí se ale domnívá, že tento konflikt lze řešit prostřednictvím dialogu. A to není dobrý nápad předstírat, že tyto konflikty neexistují. A možná role ombudsmana by mohla v tomto pomoci řešit tyto konflikty přátelsky. Já se chci zeptat na toto. A zeptám se na tuto otázku i dalších dvou kandidátů. Je možné očekávat, že práva menšin se dostanou do světla pozornosti, že toto téma budeme pojednávat jako konkrétní část celé problematiky lidských práv. Jsou to třeba případy porušení lidské důstojnosti a porušení dalších práv. S tímto se potýkají různé členské státy včetně Maďarska. Lidé v Maďarsku cítí zklamání, protože mají pocit, že když dojde k porušení těchto práv, takže se nedostaví dostatek pozornosti a Evropská unie nevyjádří dostatek solidarity. Já se chci zeptat takto. Často národní politika jde proti naší společné politice a to i v případech, kdy dojde k porušení určitých společných hodnot. Možná, že zde máme jakýsi dvojí metr. Tak se chci zeptat takto. Máte nějaký plán, jak odlišit ty společné postupy a národní postupy, aby občané neměli pocit, že je uplatňován tento takzvaný dvojí metr, když dojde k určitému porušení třeba v Itálii když dojde k porušení svobody projevu. Já nevím, jestli je tam takovýto případ, ale abychom nepojednávali tyto věci jako konkrétně národní záležitosti. Týká se to velké skupiny lidí a proto mě to zajímá a ráda bych se zeptala na porušování práv menšin. Chtěl byste zajistit, aby byla uplatňována jednotná pravidla? A jakým způsobem budete zajišťovat návaznost mezi národními postupy a společnými postupy, pak, když se jedná o problematiku práv menšin. Děkuji. Ε, να ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο Μπότολη ε, ότι βρίσκεται μαζί μας. Děkuji. Úvodem bych chtěla poděkovat panu Botolimu, že se mezi nás eh, dostavil a mám několik otázek. Zajímalo by mě, jaký byl největší problém, se kterým jste se setkal, jakožto na eh, národní ochránce práv a jakým způsobem se jste se snažil tento problém vyřešit. Zajímalo by mě, jestli si myslíte, že podobný problém by se mohl eh, vyskytnout i na evropské úrovni, nebo si myslíte, že v této evropské funkci to bude, eh, bude třeba postupovat úplně jinak. Děkuji. Hakin. Děkuji, paní předsedkyně. I já bych ráda přivítala pana Botoliho na našem odpoledním slyšení. Já se omlouvám, že jsem zde nebyla po celou dobu vaší prezentace. Většinu jsem ale už stihla. Mám na vás následující dotazy. Za prvé, nařízení o transparentnosti z roku 2001. 1049. Zde se pojednává o správních činnostech evropských institucí a členských států. A nám jde o to, abychom měli pravidla na evropské úrovni a na úrovni členských států, kde by se zajišťovalo, že veřejnost má přístup k informacím o Evropské unii. Jak chcete zajišťovat, aby práva zakotvená v těchto předpisech byla uplatňována a jakým způsobem chcete zlepšit přístup k informacím ze strany veřejnosti. Za druhé se chce zeptat na stručnější dotaz. Jak byste se osobně chtěl podílet na zlepšování služeb a pojetí služeb v evropských institucích? Vy jste o tom hovořil ve svém úvodu. Já mám pocit, že jste hovořil o tom, že ty instituce jsou spíše institucemi, které slouží sami sobě, než by to sloužily někomu dalšímu. Jakým způsobem byste chtěl zajistit, že evropský ochránce pr- práv není právě takovouto institucí samoučelnou, protože ochránce práv se zabývá hlavně občany většinu času a tak si myslím, že by to mělo být něco orientovaného právě na občana. Řada občanů ani neví, jaký je rozdíl mezi jednotlivými evropskými institucemi. Mě by zajímalo, jak o tom smýšlíte? Já si myslím, že my, kteří jsme uprostřed toho všeho dění v institucích, si často neuvědomujeme, jak se cítí lidé, kteří se na nás obracejí s žádostí o pomoc a nejumí rozlišit ty instituce. Děkuji. Hoken? Thank you. Děkuji. Já vám také mnohokrát děkuji za to, že jste mezi nás dorazil. chce se soustředit na jednu otázku, u níž mám pocit, že je naprosto zásadní pro roli ombudsmana. Je to otázka správné zprávy a postupů, což je něco, na co by měl ombudsman dohlížet. V rámci Lisabonské smlouvy máme nyní právní základ, máme tam dva nové články, podle nich existuje právní základ pro zavedení takovýchto požadavků na, op, na náležitou zprávu v jednotlivých institucích. Jak chcete pojednat tyto články, pokud chcete získat takováto pravidla i pro evropské instituce? Pokud chcete něco takového zavést. Děkuji. Rakos. Salvrakos. Ευχαριστώ κύριε Μποτολή τιμάτε με την παρουσία σας στη συνεδρίασή μας. Děkuji, pane Botoli, za to, že jste nás poctil svou přítomností a v tuto chvíli bych chtěl položit následující otázku. Myslím si, že nejsem jediný a nejsem jediný, kdo si myslí, že v tuto chvíli se mnoho věcí velmi rychle mění i u nás v Evropě, Eh, jsou tady různé příčiny, třeba imigrace. Potom samozřejmě k nám přichází osoby, které mají různé kultury, eh, různé pojetí života, různé náboženství. A Soud pro lidská práva se bude zabývat věcí, která se týká italského státu a mm, týkalo se to otázky krucifixu, kříže, kde požadovali, aby byly e, kříže odstraněny ze tříd. A to je něco, co se bolestně dotýká Italů, e, protože oni jsou e, hluboce věřící, katolíci, křesťané. A zároveň se to dotýká také imigrantů nejrůznějších náboženských vyznání, takže je vidět, že je tady potřeba opravdu nalézt rovnováhu, pokud jde o lidská práva. Takže zajímalo by mě, jakým způsobem tady vidíte roli Evropského veřejného ochránce práv v nastolení této rovnováhy a zajímalo by mě, jaké jsou hranice, pokud jde o tyto hodnoty, které jsem tady uvedl, uvedl jsem pouze určitý příklad, mohl bych toho říct mnohem více. Abbiamo finito con gli interventi programmati. Tímto jsme skončili tedy s plánovanými dotazy. Eh, a teď bych chtěla předat eh, slovo panu Botolimu, aby mohl zodpovědět tyto dotazy. A posléze eh, začneme ten postup Catch the Eye. Předávám tedy slovo panu Botolimu. giorno per questa sera, ma penso che dovrò posticiparlo. Myslím, že budu muset eh, plnou odpověď na všechny dotazy odložit na někdy později, ale všechny tyto dotazy zcela souznějí eh, s aktivitou ombudsmanů jako takových ochránců práv a také zejména tedy evropského ochránce práv. Eh, první otázka byla na zlepšení, která bych chtěl zavést. Kdybych já tedy byl eh, zvolen eh, veřejným ochráncem práv, já už jsem takto odpověděl písemně na základě dotazů, které mi byly předloženy od vašeho výboru. Důležité je ale, abych zopakoval, jak to je. Co tedy považuji za nejdůležitější? Nejde jen o to, abychom zdůraznili eh, to, co je naším společným eh, cílem, eh, kvůli němuž byla vybudována tato funkce ve všech regionech a státech. Šlo totiž o to, aby byla posílená pozice občana ve vztahu s veřejnými orgány v situaci, kdy občan má za to, že jeho právo bylo porušeno či nedostatečně plněno ze strany této veřejné zprávy. Takže já bych nerad, abychom upadli do nějakých nedorozumění. Toto je tedy zásadní úloha, kterou má každý ombudsman, ať už pracuje na kterékoliv úrovni. Ale evropský ombudsman má ještě další velice důležitý aspekt, kterým se musí zabývat, já si myslím, že doposud nebyl patřičně zhodnocen tento aspekt. Teď mám na mysli článek 5 eh, statusu veřejného ochránce práv, kde se praví, že veřejný ochránce práv evropský může spolupracovat se svými kolegy a s institucemi, které se zabývají lidskými právy. To jest, takováto spolupráce pro mne podle mne by měla být vedena ještě dál než do posud, tedy eh, Mělo by se postupovat proaktivně ze strany Evropského veřejného ochránce práv ve vztahu s dalšími ochránci práv a eh, ve vztahu s institucemi, které se zabývají ochranou práv. Jak už jsem naznačil ve svém úvodu, jsou určité regiony, které jsou součástí států, které jsou součástí Evropské unie které eh, zrušily zákonem takovouto funkci. Eh, jiní veřejní ochránci práv, kteří byli jmenováni a zůstali tedy u funkce na desítky a desítky let, už nebyli vícekrát potvrzeni ve svém úřadu. Ten zákon tedy existuje, podle kterého byli jednou zvoleni, ale víckrát už zvoleni nebyli. Mnoho těchto eh, úřadů veřejných ochránců práv v Evropské unii se ocitá v situaci, kdy jim jsou odebírány prostředky. A proto aktivita ombudsmana spočívá v podstatě v tom, že má sedulku na dveřích. Co tedy myslím tím, když říkám, že evropský ombudsman by měl dovést dál tuto spolupráci? ve chvíli, kdy ombudsman prostřednictvím sítě všech eh, veřejných ochránců eh, práv Evropské unii, tím nechci říct každodenně, ale velice často se setkává, vyměňují si spolu informace, telefonují si, píší si maily eh, a případně se setkávají. To znamená, že všichni znají tuto situaci, vědí, co se děje. Zejména pak to musí vědět tedy Evropský veřejný ochránce práv. A to je tedy moje přání tam, kde se Evropský ombudsman eh, setká s otevřeným porušováním práv všech eh, evropských občanů, že je tedy třeba chránit nejen právně, ale i eh, jinými prostředky, mimo právními, bránit diskriminaci je třeba jednat, ať už se jedná o stát nebo o nějaký region. A bohužel dochází k tomu, že v některých eh, částech Evropské unie ještě se takto práva porušují. Takže na závěr. Evropský ombudsman ve styku s parlamentem, zejména tedy eh, s výborem petičním, má oznámit takovéto případy a nežádá se nic spektakulárního, nežádá se ani legislativní změna tímto oznámením, ale je třeba s autoritou právě proto, že je podpořen, eh, podpořen stanoviskem Evropského parlamentu a jeho petičního výboru, musí tedy s autoritou označit takovouto skutečnost. Je třeba o tom hovořit v celé Evropské unii a je třeba dát jasně na vědomí, že pro Evropskou unii a Evropský parlament a petiční výbor toto je důležitá otázka. Tak a teď k, k právu menšin. Jedním z hlavních eh, eh, otázek v činnosti ombudsmana na jakékoliv úrovni je nehájit práva jen tak abstraktně či obecně, ale konkrétně, v jednotlivostech. Bobio, filozof Bobio, o nich hovořil jako o právech druhé generace. Eh, to znamená práva ženy, práva dětí, práva starších občanů, postižených, imigrantů. Protože právě tyto kategorie jsou ty nejslabší a proto potřebují vyšší ochranu. A ombudsman musí velice bedlivě právě eh, chránit zájmy těchto eh, slabších či zranitelnějších osob naší společnosti. Takže co se týče práv menšin, víte, že některé státy už zavedly ombudsmana právě pro tuto konkrétní oblast práv, tedy chránit práva menšin. Každý ombudsman, ale jak už jsem říkal, má jako svou prioritu chránit ty nejslabší. Jaký je nejzávažnější problém, eh, se kterým se ombudsman může setkat, s jakými jsem se tedy setkal já za svých deset let činnosti ombudsmana ve, eh, v Benátsku, v mém regionu. To je eh, věc ovšem, která se týká celé země, celé Itálie. Jak samozřejmě víte, Itálie nemá národního ombudsmana. Očekáváme jmenování takovéhoto ombudsmana už asi 50 let a proto ten regionální veřejný ochránce má tedy e, kompetence, které se týkají centrální zprávy země. Jaký byl tedy největší problém, se kterým já jsem se musel vypořádat? Izolace. Benátsko mě, e, mě dal velké prostředky, abych e, mohl eh, pracovat. Od 800 eh, žádostí do roku 2000 jsme přišli k 11 tisícům eh, žádostí o vyřešení situace z loňského roku prostřednictvím tedy certifikace určitého úřadu, který kontroloval všechny, všechny tyto žádosti. Samozřejmě já jsem podporoval jednotlivé činnosti zaměřené především na správnou komunikaci. A všiml jsem si přitom, že nikdo v celém našem eh, regionu nevěděl, a teď mám na mysli občany našeho regionu, že takováto postava, takováto funkce existuje. Takže na jedné straně ombudsman musí povzbuzovat kulturu eh, lidských práv. Nejen je hájit a bránit, když je k tomu povolán, což je třeba činit na akademické půdě, při setkávání, eh, při kontaktech eh, se všemi institucemi, které se zabývají těmito otázkami, ale především a také ombudsman musí dávat informace svým vlastním občanům. Musí jim dávat na vědomí, že existuje úřad, který zadarmo a rychle bude chránit práva občanů, pokud tato práva jsou porušována veřejnou zprávou. Hovořil jsem o izolaci. Proč? V regionu Benátsko neexistoval žádný petiční výbor. To znamená, že eh, ombudsman je tam sám. Když je někdo sám, tak pravda je viditelný. Má to tedy i své výhody. Ale mnohem důležitější by bylo, a to pro každého ombudsmana, aby se mělo koho opřít. Jako například, a naštěstí je to v Evropské unii, kde v Evropském parlamentě je petiční výbor. Co se však týče mé konkrétní činnosti, Musel jsem rok za rokem si vytvářet jakýsi svůj petiční výbor představovaný, ne tedy formálně, regionálními eh, eh, poradci, kteří, nebo zástupci regionu, kteří měli eh, větší zájem a větší vhled do ochrany lidských práv a pomáhali mě nejen, abych se cítil méně sám, ale také mě podporovali v různých iniciativách, které jsem považoval za nezbytné zahájit a provozovat v průběhu eh, mé činnosti. Další otázka byla na přístup k informacím. Co se dá udělat, jaká opatření by se dala přijmout, eh, aby se zlepšil přístup k informacím? Nože, eh, přístup přístup eh, k zákonům a právním aktům jakéhokoliv státu či správní jednotky eh, týkající se práv osoby je zásadní věcí. Evropská unie a všechny členské státy, to jsme si všimli a nastudovali jsme si to, staví na první stupínek právě přístup k ehm, k aktům právním, aby všichni občané věděli, co bylo vykonáno v legislativě. Takže, jak víte, ombudsman, evropský ombudsman, ombudsmanovi nemůže být eh, odepřen přístup eh, k dokumentům. To je mm, správné přirozené. Samozřejmě, že musí udržovat eh, udržovat eh, ochranu informací, ale musí mít také přístup k informacím. A proto občané vědí, že z tohoto ohledu tu není žádné omezení pro ombudsmana. To platí i v regionu. Ombudsman eh, se může podívat eh, v daném případě na eh, dané právní akty, ehm, protože tím chrání i zájmy jedné ze stran. Takže je dobře, že Evropský ombudsman také má tuto pravomoc. Nikdy by neměla nemělo být omezeno toto právo ombudsmana. Třeba, že některé úřady se snaží omezit práva ombudsmana. Ohledně institucí, které jsou které se stávají suverénními, eh, stávají, odkazují sami na sebe. To je velice důležitá věc. To je ústřední bod činnosti ombudsmana. Všechny ústavy člens eh, Evropské unie eh, staví jednotlivce eh, do svého srdce, do svého jádra. To znamená, že osobě jsou uznávána práva. Ta má být suverénní. Politický orgán či správní orgán je delegovaným orgánem a má jen určitou úlohu, má sloužit suverenitě občana. Pokud tento orgán, který, kterému byla delegována funkce sloužit občanům, zapomene, že právě toto je jeho hlavní a zásadní povinnost a samoučelně považuje sám sebe za nejdůležitější, pak se může stát cokoliv. To znamená, že i práva, která jsou formálně posvěcena ve všech našich ústavách, se de facto stávají, eh, ocitají bez ochrany, protože eh, politik či člen veřejné zprávy, zapomněl na svou úlohu a považuje e, občany za důležité pouze ve chvíli, kdy ho mají zvolit do nějaké funkce. To je tedy pro nás zásadní otázkou. Uvedl jsem několik příkladů, které ukazují, že bohužel i v Evropské unii takovéto problémy přetrvávají. Když v italském regionu po 20 letech činnosti regionálního ombudsmana zákonem a myslím, že byla, eh, byl tento zákon schválen po 20 minutách diskuze. A tímto zákonem je tedy eh, odvolána tato funkce, zrušena. Oproti jiným regionům, kde ombudsman existuje v Itálii, tak když se ocitáme v takovéto situaci, ptám se, zda politici, kteří schválili onen zákon, nezapomněli na to, že e, lidu, který je zvolil, odebrali základní právo, a to na ochranu vlastních práv. A v tom je to nejdůležitější. Nejde jen o to, aby právo bylo uznáváno. Právo musí být také chráněno. A ochrana se může dít jen dvěma způsoby. Ve všech státech, eh, které jsou civilizované a moderní, a to prostřednictvím soudů, a nebo prostřednictvím mimosoudních činností, jako je například eh, činnost ombudsmana. Dnes, především v této době krize finanční a ekonomické, kolik občanů a já jsem se ptal, jak, jak to vypadá u nás v našem regionu. Eh, kolik je občanů, kteří jsou schopni pustit se do soudního sporu, když mají za to, že došlo k porušení jejich práv. Protože se jedná o velice náročný podnik. A ze samé eh, podstaty takto, takto složitého postupu se jedná o pomalý postup zatímco činnost ombudsmana je charakterizována tím, že je to především postup vedený zadarmo a je vedený rychle, protože nezávisí na žádné specifické procedurální formě. A proto se říká, že působení ombudsmana je, je být prostředníkem, být mediátorem snažit se najít eh, přátelské, mírné řešení eh, problémů. A pokud se nepodaří eh, takto problém vyřešit, nehledě na to, že občany v právu, pak ombudsman může zasáhnout nejen tedy přátelsky takzvaně, ale s veškerou svou autoritou a tvrdě, což se také někdy stává a já jsem také tak postupoval. A na závěr už jsem se o tom zmínil, ale je důležité, abych to ještě jednou zopakoval. Důležité je to, aby se správně eh, komunikovalo. To jest, Evropský ombudsman a zejména Evropský ombudsman se musí snažit o to, aby všichni občané Evropské unie, nejen tedy instituce a parlamenty a nejen politici, ale aby občané Evropské unie věděli, že tato instituce existuje, a že ve vztazích eh, s evropskými institucemi zde mají ochranu ombudsmana. A tento ombudsman má tedy eh, podobné, eh, podobná práva, jako mají ombudsmani na národní či regionální úrovni. Tato praxe je dobře známa v malých státech nebo v malých obcích, kde tedy všichni vědí, kde, nebo že existuje takovýto ombudsman. Ovšem, evropský ombudsman je daleko od občanů Evropy. A proto je třeba vykonat veškeré úsilí proto, aby evropský ombudsman byl znám, a to na všech úrovních. E, přinesl jsem brožurku a doufám, že to nebude chápáno jako pokus o korupci. Chtěl jsem tuto brožurku e, e, darovat paní předsedkyni petičního výboru. To je poslední, eh, poslední kniha, poslední výtisk z našeho eh, úřadu. Na jedné straně je pár řádek a eh, naproti je obrázek. Za 15 minut i malé dítě, pro které je tato publikace určena, dokonale zjistí, co to jsou základní práva, protože je tam například Eh, těhotná maminka, která je doma, je tam osoba, která eh, jde do práce, je tam osoba, eh, která jde do nemocnice a potřebuje tedy péči, je tam dítě, které jde do školy a tak dále. Takže na základě těchto obrázků a těchto pár slov, když se vrátíme tedy k moderní právní historii, Víme, že Řím byl eh, městský stát a stal se republikou, tedy věcí veřejnou. A to proto, že lid, eh, který že to byl lid, eh, který se rozhodl, že se vrátí do Říma po té, co, co Řím opustil, pouze bude-li mít svého ochránce práv, svého ombudsmana. A je třeba, aby tedy ve všech generacích lidé eh, věděli, že tato funkce existuje a co obnáší. Já se omlouvám, pokud jsem na něco neodpověděl eh, do detailů. Eh, když se samozřejmě odpovídá bez písemného podkladu, tak se může něco, něco opomenout, nebo možná jsem nehovořil příliš přesně. Omlouvám se tedy za to. Nicméně všem vám děkuji za pozornost a srdečně e, se s vámi zdravím. Děkuji vám a zahájíme tedy postup Catch the Eye. Pan Gomez. Thank you very much. Um... Já děkuji. Pane Botoli, vy jste už částečně zodpověděl můj dotaz. Já bych ale ráda tuto otázku dále rozvedla. Máte vynikající způsob, jak upozornit na své činnosti, jak informovat studenty a tak dále. V regionu Benátsko v té pozici evropského ochránce práv to bude ale trochu jiné. Jaké metody zvolíte zde, abyste zvyšoval povědomí lidí o vaší práci a vaší roli? Děkuji. Keller. Děkuji, pan Keller. Um, I would like to... Děkuji. Já bych se ráda zeptala, vy už jste podrobně vysvětloval, jak vidíte, svoji roli vůči národním veřejným ochráncům práv a občanům. Mě by zajímalo, jakým způsobem navážete svoji roli na další úřady, jako je Evropská investiční banka, Europol, další orgány, které všechny mají co dělat s právy občanů. Jak vidíte tedy svoji roli v návaznosti na ně? Eh, děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také vám, pane Potoli, za to, že jste přišel mezi nás. Chtěl bych se omluvit, protože úvodní část vašeho příspěvku jsem bohužel nestihl. A mám jednu otázku, která se dobře hodí k té předchozí otázce. Uh, Eh, vy jste tedy eh, jednak veřejný ochránce práv a potom je tady výbor pro petice, petiční výbor a to se dobře eh, tedy hodí pro evropské záležitosti. Když se Evropě daří hůře, nebo když se občanům daří hůře, tak máme více stížností, jinak jich máme méně. A vy jste říkal také, že Evropa musí být občany chápána a akceptována. A mě by zajímalo, jak si představujete spolupráci mezi Eh, veřejným ochráncem práv a eh, petičním výborem, jak zabránit, aby se ta práce nepřekrývala, jak je možné zefektivnit tu práci. A potom druhá otázka. Vždy jsou nejpříjemnější petice, kdy je možné občanům pomoci. Bez pochyby to budete mít eh, stejné jako já. Sice vám někdo nějak moc neděkuje, ale máte ten pocit vnitřního uspokojení. Ovšem přesto se objevují petice, kdy sice cítíme, že bychom rádi občanům pomohli, ale zjistíme, že jsou někde nějaké nedostatky, mezery v různých nařízení nebo směrnicích. A mě by zajímalo, jestli vaši úlohu vnímáte i tak, že budete parlament upozorňovat na to, že tu a tam jsou v legislativě nějaké mezery, a že by bylo potřeba je zaplnit tak, aby Evropa byla ještě příznivější pro občany, než je dosud. Žádal jste o slovo kvůli tomu, že jste něco ještě upřecnit, pane Salavrakosi. Eh, děkuji. Eh, na mou otázku jste bohužel neodpověděl. Já jsem se ptal na E, určité hranice lidských práv. A pokud jde o mě, tak já si myslím, že účinnost určité instituce je velice důležitá. Nejde pouze o to romantické pojetí, představu té instituce. Jde o to, aby opravdu efektivně pracovala. A já bych se chtěl zeptat, jaký je názor pana Botoliho, pokud jde o roli ombudsmana a, a to v oblasti rovnováhy mezi eh, lidských práv, když třeba vznikne nějaký konflikt mezi hodnotami a určitými povinnostmi. To jsou záležitosti, které se dějí stále znovu, každý den a já jsem přesvědčen, že tady je opravdu potřeba aby eh, ombudsman eh, se pustil i do této oblasti, aby to řešil, protože legislativa je pomalá je potřeba nalézt nějaké rychlé řešení, účinné řešení, které by bylo zároveň realistické. Takže zajímalo by mě, jakým způsobem chcete řešit tyto konflikty, které mohou vzniknout, tak jak jsem je popsal. Bolsonaro sull'ordine just to avoid any mistakes and any mis- Pokud dojde k určitým chybám či nedorozuměním, pak buď výbor PETY nebo ombudsman musí zasáhnout, ale nejsou Ježíšek. Musíme se tedy držet ustanovení statutu Evropského ochránce práv. Tečka. Musíme se držet pouze jeho pravomocí, jinak bychom totiž mohli hovořit o všem, o lidských právech, o právech menšin, mohli bychom zajít jakkoliv daleko. A na tomto poli, pokud já vím, nejsou žádné pravomoci Evropského ochránce práv. Je tedy potřeba ty kompetence dobře nadefinovat a potom se jich budeme držet a budeme vždycky odkazovat pouze k daným pravomocem Evropského ochránce práv. Děkuji. Corretto, onorevole Máte pravdu, pane Bostináru, i protože takovéto hodnocení obsahuje i e, politické aspekty, což e, nemá sročinění dočinění e, s funkcí veřejného ochránce práv. Já ze své místa bych chtěla jen poprosit, aby pan Botoli eh, odpovídal v průběhu dalších sedm minut aby nám odpověděl, jak chce konkrétně eh, vést eh, kontakt, jak chce spolupracovat s petičním výborem a jak si myslíte, že můžete zajistit co největší produktivitu protože jak petiční výbor, tak Evropský veřejný ochránce práv má za úkol ochraňovat plnost eh, práv občanů podle smluv, které určují tato práva občanů. Publicita komunikace. Děkuji. Mm, komunikace a mm, tak public relations, to jsou velice důležité věci, o kterých už jsem hovořil. Počet žádostí narůstá tam, kde lidé vědí, že takováto instituce, tedy funkce ombudsmana, existuje. Jaké to jsou prostředky k tomu, aby se občané dozvěděli o této funkci? Těch může být mnoho. Velice účinné například bylo využít televizní spot. A opět eh, to byly eh, obrázky kreslené. A bylo užitečné o tom hovořit, o této funkci eh, evropského ombudsmana například eh, v v programech televizních, kde občané mohli eh, zavolat a položit otázku ombudsmanovi. A zjistili jsme, že o den později po těchto programech televizních narůstaly exponenciální křivkou různé žádosti o pomoc také je třeba šířit informace prostřednictvím škol, prostřednictvím e, různých publikací a s pomocí e, učitelů. To je důležité e, vést mm, například schůze, konference s advokáty, s právníky. Těch forem je celá řada je zapotřebí také využívat fantazii. Nicméně je zapotřebí především vést to základní úsilí. A to, že veřejný ochránce práv se nesmí omezovat v žádném případě na své e, činnosti, ale musí neustále i šířit informace e, na jedné straně o právech občanů a na druhé straně o tom, co může udělat. A teď vztah eh, ombudsmana k dalším agenturám. Od jak živa ombudsman měl povinnost spolupracovat eh, s veřejnou zprávou. Eh, tím spíše to plat... Mm, tím spíše tím pomáhá otevřenosti eh, veřejné zprávy. Takže čím více o tom ombudsman jedná s, veřejný, s veřejnou zprávou, tím více veřejná zpráva je otevřená s ním eh, hovořit, protože jej nepovažuje už za inkvizitora, který hledá chyby. Považuje to za komunikaci. Je samozřejmé, že tato spolupráce k níž dochází v situaci tedy otevřeného porušení práva, musí být eh, vedena tak, na základě zákonů, i v souvislosti s osobou, která se konkrétně dopustila eh, konkrétního porušení práv. A musí se tedy eh, chovat eh, v daném případě přísněji, protože jedná na základě porušeného práva. A teď ke vztahům s petičním výborem. Já už jsem mm, o tom hovořil. Eh, vysvětloval jsem, proč jsem se cítil sám v našem regionu. A to proto, že jsem neměl žádný petiční výbor. Není lepšího uznání eh, eh, činnosti činnosti petičního výboru než právě toto protože evropští poslanci, kteří jsou zejména v tomto eh, petičním výboru, eh, mohou ovlivňovat eh, legislativu, mají nástroje, které pak ombudsman považuje za důležité a může využívat ve své každodenní práci. Takže je zapotřebí, aby docházelo tedy k vzájemným oznámením o tom, že se děje něco negativního, jak ze strany tedy petičního výboru, jak ze strany ombudsmana. A je zapotřebí tedy, aby eh, ombudsman měl tuto podporu petičního výboru. To velice mm, napomáhá. Tedy já jsem pro maximální spolupráci se všemi institucemi, zejména pak s petičním výborem Evropského parlamentu. Všiml jsem se také kritiky, myslím, že to bylo v posledním příspěvku, kde bylo uvedeno, že veřejný ochránce, tedy jako mm, já, Eh, tato osoba, že by se eh, neměla eh, zabývat tedy všemi otázkami lidských práv, ale zabývat se jen funkcemi nebo kompetencemi, které jsou svěřeny veřejnému ochránci práv. Ale veřejný ochránce práv nemůže zapomenout na lidská práva, jak by mohl zůstat eh, klidný, když dochází k porušování nějakých práv, když dochází k diskriminaci, a to na kterékoliv úrovni. Když hájím občana, tak samozřejmě to činím proto, že ten člověk mě přijde jako jednotlivec a prohlásí, že mu bylo upřeno jakési právo ze strany administrativy. A já eh, se snažím prostudovat problém daného občana. A jak bych tedy mohl opomíjet eh, lidská práva, eh, které se týkají všech národů a všech eh, veřejných zpráv? Veřejný ochránce práv musí být chápán jako určitá větev stromu, který má své kořeny. A těmi kořeny jsou lidská práva, instituce, která garantují, které garantují tato práva a větve poskytují zase e, ochranu. A to právě jsou ti veřejní ochránci práv, kteří nemohou být lohostejní k tomu, co se děje u těch kořenů. Když totiž ochoří kořeny a poruší se kmen, tak větev ztrácí svůj um, důvod k bytí. Takže já proto uvádím, že prostřednictvím jakési sítě, která už je víceméně hotová, každý z vás eh, má být informován o tom, co se děje, tak prostřednictvím této sítě, která existuje, a prostřednictvím úzké spolupráce s petičním výborem, kterému lze eh, oznámit, eh, že došlo k určitému porušení práv, toto právo mají občané, tak potom je zde povinnost oznámit, že v určitých zemích, v určité chvíli je třeba co si eh, kritizovat. A já jsem v jednom svém eh, vynese pí, písemné odpovědi uvedl, že by mělo dojít ke konzultaci mezi mm, petičním výborem a ombudsmanem a že tato konzultace by měla být povinná. Neznamená to tedy, že by ombudsman byl takto e, autorizován ke své činnosti. Proč to říkám? Stalo se, že když tedy u nás v Itálii byl v jednom regionu zrušen úřad ombudsmana. přesedkyně přerušuje. Tak v této situaci e, úřad, ta síť e, ombudsmanů ochránců práv zasáhla nadále mm, pokračuje určitý kontakt, abychom zjistili, zda existuje ještě možnost v, eh, mm, hovořit dál se, se státní zprávou nebo regionální zprávou a znovu obnovit ten úřad ombudsmana. To znamená, že ombudsman musí reagovat, když eh, dochází k nebezpečí porušení lidských práv. E, Děkuji vám, pane Botoli. Pan Botuli nás eh, teď eh, opustí, my budeme muset pokračovat dál. A poprosila bych pana Diamandulse, eh, aby mm, si k nám přisedl a budeme pokračovat v druhém slyšení.